Uh, uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než budeme mít tu čest přivítat zde paní předsedkyni Vicky Ford ne před společným zasedáním, tak dovolte, abych se teď dostal ke sdělením předsedy pro výbor Jury, tedy konkrétně informace ohledně včerejších koordinátorů. Pan Svěvka je zpravodajem k návrhu směrnice o preventivních restrukturalizačních rámcích a opatřeních na zvýšení efektivity restrukturalizace eh, a postupů pro udělení absolutoria, kterou se mění směrnice 2230. Dále budeme chtít autorizaci pro eh, nelegislativní zprávu o trojrozměrném tisku Eh, která se týká eh, občanskoprávní odpovědnosti a práv duševního vlastnictví. Dále jsme se shodli, že požádáme o společné zasedání s výborem pro zaměstnanost a sociální věci, které se bude týkat eh, statutu sociálních podniků. Bude to 22. března 2017. Dále jsme se shodli, že výbor požádá o povolení mise na Island tentokrát. To bude květen 22. až 24. a dále to bude také mise do Moldavska, která se bude zabývat justičním systémem. Číslo 5. Výbor předloží otázku k ústnímu zodpovězení eh, ohledně eh, vyvážení Eh, rolí mužů a žen na, úsoudního dvora a dále budeme chtít ještě další dvě eh, slyšení v roce 2017, za prvé k autorskému právu a za druhé eh, a tady, tady také k výjimkám z autorského práva a dále k televiznímu vysílání online. Tolik tedy ke sdělení předsedy za výbor Jury. Stále ještě čekáme na paní Ford. I've been stuck waiting for the... Omlouvám se, čekala jsem na výtah. Omlouvám se. Pan předseda Svoboda, dobře tedy. Dovolte, abych přivítal všechny členy výboru Jury a IMKO a také předsedkyni výboru IMKO paní Vicky Ford, která už tedy není ve frontě na výtah. Cílem dnešního zasedání je vyslechnout si eh, prezentaci spoluzpravodajů eh, a také eh, mít výměnu názorů mezi členy obou výborů, které se týkají eh, předložených pozměňovacích návrhů k této zprávě. Takže už má slovo teď paní předsedkyně Vicky Ford. Chci vás všechny přivítat. Dnes dopoledne chci poděkovat oběma spoluzpravodajům za tuto společnou zprávu. Také děkuji za Eh, všechny předložené pozměňovací návrhy. Eh, spoluspravodajové nám dnes odprezentují tuto zprávu a také odprezentují body, které nejsou v tomto prvním návrhu zprávy, protože vím, že tady je ještě spousta nápadů na to, co bychom ještě mohli dodat do té zprávy později, až budou na pořadu jednání pozměňovací návrhy. Už dám přímo slovo panu Vosovi, který je spoluzpravodajem za výbor Jury. My si to tady budeme takhle předávat křížově, takže prosím, pane Vosi. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za velice dobrou spolupráci, která probíhala s paní Gebhardt a také se všemi stínovými zpravodaji. Myslím, že se nám zatím daří to zvládat velice dobře a už se trošku zbližujeme názorově. Není to vždycky úplně jednoduché, ale jsem si jistý, že to zvládneme. Naším hlavním vodítkem u této zprávy je to, chceme že chceme dosáhnout právní jistoty. Chceme eh, se tady vyhnout jakéhokoliv překrývání s ostatními oblastmi. A základní Eh, právní rámec, tady kodex telekomunikací, ochrana spotřebitelů a tak dále, obecná ustanovení k poskytování služeb. Chceme toto všechno zasadit do toho hlavního právního rámce. Musíme také hovořit o rozdílech mezi digitální směrnicí a směrnicí o hmotných statcích. A podařilo se nám eh, najít tady vymezení, které do budoucna bude podle našeho názoru neprůstřelné, bude technicky proveditelné a doufáme, že tady přinese spotřebitelům i firmám dostatečnou právní jistotu. Takže jako vždy, tady jde o ten takzvaný tady embedded software, Rozhodli jsme se tady, tady hovořit o tom, že cokoliv, co je jakkoliv propojené se softwarem, by mělo spadat pod tu digitální eh, pod ten digitální aspekt. Pokud se eh, výrobce nebo prodejce, pokud tedy nebudou schopni dos, eh, dokázat opak, to bude záležet na konkrétním obsahu. A pokusíme se ještě v té zprávě Eh, posoudit právní dopad právě eh, rozdílů mezi směrnicí o digitálním obsahu a o hmotných statcích a pokusíme se tedy ty věci eh, uvést do souladu se směrnici o právech spotřebitelů. Sladit tady tyto jednotlivé režimy, aby spolu nebyly v rozporu. V článku 3 odstavec 8 hovoříme o základním nařízení a právě, že tady samozřejmě nejsou dotčena nijak jeho eh, ustanovení, článek 4a. Tam máme právě toto vyjasnění, že tady cokoliv, co spadá do základního, do základního nařízení o ochraně údajů, není tady dotčeno. A že bychom se tady mohli do budoucna ještě zabývat tím, jestli bychom to nemohli dát do úvodních ustanovení. Chceme tady harmonizovat ty jednotlivé také uh, záruční doby, na to je možná také potřeba se do budoucna podívat. Je tady určitá hierarchie právních předpisů, které se týkají záruky. A chceme se snažit do co největší míry toto vše zharmonizovat. abychom dosáhli dobré rovnováhy mezi ochranou spotřebitelů a ochranou výrobců a prodejců a také samozřejmě klientů. Dále, pokud jde o osobní data, jak už jsme říkali, tím jsme se také zabývali. Jsme toho názoru, že základní nařízení o ochraně údajů se zabývá osobními údaji a také jinými typy údajů. Myslím si, že je třeba dosáhnout větší eh, jistoty, jasnosti ohledně toho, co tím vlastně myslíme a jaký by to mělo právní dopad. To je ten hlavní koncept, který jsme sem zahrnuli. Je třeba se pozorně zabývat tím, jak s daty nakládáme, abychom se vyhnuli jakékoliv nejistotě. Dále je tady také ten telekomunikační kodex. Takže se musíme podívat také na to, do jaké míry eh, ponecháme určité věci na přímo tomto kodexu a co už bude spadat do této směrnice o, o digitálním obsahu. Takže je tady stále ještě eh, několik věcí, se kterými se musíme vypořádat. Dále jsou tady eh, dlouhodobé smlouvy, jejich ukončení, předčasné ukončení smluv, předávání dat. a zajištění toho, že všechny ty jednotlivé eh, podmínky budou stejné pro všechny. Děkuji mnohokrát, pan Svoboda. Nyní paní Gebhardt, spoluspravodajka za výbor IMKO, má také pět minut k dispozici. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat panu Fosovi za vynikající spolupráci a také samozřejmě všem stínovým zpravodajům. Zatím ta zasedání, která jsme spolu měli, byla velice užitečná a umožnila nám už se vypořádat s celou řadou problematických pasáží. Jedna z věcí, kterou jsme se tady zabývali, je definice působnosti této směrnice, což je nesmírně důležité, protože návrh komise je obtížný právě v tom smyslu, že tam není jasné rozlišení mezi, co, mezi tím, co je v této směrnice, směrnici a mezi tou směrnicí o specializovaných, speciálních zvláštních typech e, produktů. Takže, takže my se musíme zabývat tím, e, co vlastně máme na mysli. Například chytré telefony. Jsou to pouze telefony, nebo už je spíše více uživatelů používá jako počítače. Takže tady je potřeba mít právní jistotu, jak už jsme říkali. Cokoliv, co má něco společného s daty, by mělo spadat eh, pod směrnici o digitálním obsahu. Aby nebyla nejistota. Takže tady vyjasňujeme, o co vlastně v této směrnici jde. A já jsem také velice eh, ráda, že máme velice dobrou spolupráci s, s druhým spoluspravodajem. Podařilo se nám tu směrnici společně přepracovat tak, aby tam nebyly žádné mezery, což je samozřejmě pozitivní. Dále, a to je také velice důležité, zabýváme se tady plateb, eh, otázkou plateb za data. My jsme se shodli na tom, že se nám tento bod příliš nelíbí, ale je potřeba eh, si uvědomit, že k tomu to už dochází. Je to věc, která se již děje. Nemůžeme tady prostě říci, ponecháme to působnost této směrnice. Takže jsme si řekli, že tuto otázku ponecháme tak, jako byla v návrhu komise, že tam nastavíme jasná pravidla, abychom zajistili, že základní nařízení o ochraně údajů bude plně platit i v této oblasti. A to je velice důležité. Pokusili jsme se tady najít vhodnou formulaci, která bude neprůstřelná, řekněme. Doufám, že se nám podaří prosadit. A pokud jde o jiné typy dát, tak to je nová součást této rozpravy a já osobně mám pocit, že bychom se měli řídit návrhem komise, protože mm, tady v návrhu, když se začneme zabývat tedy osobními daty, není to vůbec jasné protože existují i jiné typy údajů, například od Evropského soudního dvora, v Německu je to záležitost vnitrostátních soudů, a tam dochází k tomu, že některé typy dat vypadávají z působnosti stávajících právních předpisů. Musíme se tedy e, podívat na to, jestli bychom je neměli za, e, začlenit sem, abychom se tak tedy vypořádali s právní nejistotou. Dále tady byla otázka, kterou jsme nemohli zodpovědět na zasedání stínových zpravodajů, protože jsme museli už jít hlasovat. A ta se týkala od, uh, eh, úvodního ustanovení 12, že tedy digitální obsah není možné snadno uh, instalovat například na USB jednotce. Pokud vám to není úplně jasné v tomto úvodním ustanovení, tak pan Fos to může ještě jednou tedy zkontrolovat, ale já si myslím, eh, tak jak my to v tuto chvíli chápeme, tak eh, to by tam mělo být začleněno. Dále. Máme tady nový článek 4a, kde chceme vyjasnit konkrétní obecné podmínky a jaké budou eh, dopady těchto podmínek, abychom zajistili, že tam nebude všechno ponecháno pouze na základním eh, nařízení. Tak je tady bod, kde se neschodneme se spolu s pravodajem, kde máme různé názory a to tady jde o dobu trvání záruky. Tam musíme ještě zapracovat na tomto bodu. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji. A nyní máme prostor pro stínové zpravodaje za oba výbory, aby si vzali slovo. Máme tu Evu Paunovou, prosím, dobře, takže dáme má slovo na dvě minuty. Dobrá, děkuji, pane předsedo, a já se pokusím hovořit co nejstručněji. Já vítám návrh této zprávy od našich dvou spoluzpravodajů. Vítám také jejich úsilí najít řešení ve vztahu k některým těm, těmto tématům a jsem rád, že předložili velmi jasná, jasné návrhy podporových řešení, pokud jde o rozsah působnosti a definice, tak abychom aký neštěpili. A souhlasím také s tím, že v návrhu se rozlišuje mezi definicemi digitálního obsahu a digitálních služeb. Myslím, že to by nám mohlo pomoci Eh, zajistit to, aby eh, tyto nástroje byly ehm, použitelné i do budoucna, abychom do toho ehm, dostali i cloudové služby, sociální média, eh, instantní zprávy a další digitální služby, tak aby byly pokryty. Dále, pokud jde o ten takzvaný embedded software, to myslím, že tam ta definice je Ehm, vhodná, pokud jde o tento integrovaný eh, nebo vestavěný software, dále jasná kritéria mezi tím, eh, co je eh, hmotný produkt a co je digitální obsah. Dále, ehm, co říká pan Arimon, myslím, že je důležité, abychom sladili ty dva návrhy co nejvíc směrem ke další harmonizaci. Souhlasím a vítám eh, také vyjasnění ohledně toho, že spotřebitelé se mohou spolehnout na GDPR. Také jde o konsenzus tedy v této oblasti, které, což je klíčové jak pro spotřebitele, tak, aby se snížila zátěž obchodního sektoru. Důvěra v digitální služby je nepochybně důležitá předběžná podmínka pro vytváření inovativních služeb v Evropě pro dotažení digitálního vnitřního trhu. Pokud jde o data, tak nemá smysl data získávat ve všech situacích, ale pouze v případě, že jsou použitelná spotřebitel. Například avatary ve hrách. Ty se eh, ne vždy Eh, dají použít, nebo většinou nedají použít v jiných hrách, nebo anonymizovaná data. Je evidentní, že zpravodajové se nedotkli řady aspektů, jako je důkazní břemeno, opravné prostředky, ukončování smluv. A to dává ještě další prostor pro budoucí změny. Já vám také děkuji. Paní Rosie není přítomná, pan Dalton také není, pan Džambaský. Thank you. Oh, let's, I, I know that Mr. Dalton is on his way, but told me yeah. he would be late, but we can so, go to Kaya. Uh, Že pan Dalton je na cestě, tak eh, paní Rozie se usadí, pan Kalas vezme slovo na dvě minuty. On tu pan Kalas není, ale já eh, ho nahradím. Děkuji zpravodajům za jejich eh, zprávu a chci zdůraznit jeden důležitý bod. Zavádíme sem nové body v důležitých oblastech, které se rychle mění. Tohle je poprvé, kdy hovoříme o těchto pravidlech a proto je tak důležité, aby ohledně toho panovala právní jistota, právní jasnost. Zdůrazňujeme různé eh, aspekty smluvního práva i v případě Ehm, fyzického zboží. Takže když řešíme legislativu typu GDPR eh, nebo směrnici o eh, neférových smluvních podmínkách, tak ehm, tady se musí vyjasnit změna například eh, pojmu dodávání nebo vestavěný software nebo digitální služby. Takže pokud jde o diferenciaci zpravodajů mezi digitálním obsahem a službami, tak ten přístup vítám. Vzhledem tomu, že dodání digitálního obsahu je trošku něco jiného než dodání digitálních služeb. A vede to k jinému spotřebitelskému chování. Ale nechápu, proč se to rozlišuje i v případech, kde žádná diferenciace není v té zprávě. O, pokud jde o služby zdarma, bezplatné služby, tak tam jsou samozřejmě jiná očekávání spotřebitelů. E, služby zdarma a placené nemohou být na stejné úrovni. Proč by nějaký spotřebitel za cokoliv platil, když by měl stejná práva v případě obsahu zadarmo? A pokud jde o modifikace tak je důležité, že v digitálním světě neustále probíhají aktualizace, to znamená, jakákoliv slabina se musí okamžitě řešit, aby se snížilo riziko. Pokud jde o kyberbezpečnost, pokud budou ta pravidla příliš striktní, můžeme tím eh, udělat spotřebitelům větší škodu než užitek. Souhlasím s panem Vosem, pokud jde o různá jakákoliv další data, která se musí ještě vyjasnit. Možná je to pořád ještě příliš široké, příklady jako třeba obrázky. To spadá do obsahu vytvořeného samotným uživatelem a není to totiž považováno za data. Děkuji a slovo dostává paní Rozie. Já vám děkuji, pane předsedo. Takže předně chci samozřejmě poděkovat oběma spolu eh, zpravodajům, protože je to významná, zajímavá práce, obzvlášť tam, kde jsme měli zatím poměrně málo informací, pokud jde o ochranu spotřebitelů tohoto typu produktů, tak tady je to opravdu pokrok pro spotřebitele, zvláště pokud jde o definice dosahu působnosti, což myslím, že v tuto chvíli, v této fázi umožňuje určité rozlišení mezi těma dvěma směrnicemi, eh, dodávání digitálního obsahu a je dobré, že tam do toho dáváme i zboží a produkty, které mají vestavěný um, software, takzvaný ten embedded software. A měníme, obracíme důkazní břemeno, pokud jde o původ eh, toho pochybení, když ten obsah je předinstalovaný na daném produktu a je integrální součástí tohoto produktu a nelze ho snadno odinstalovat, tak pak se dostáváme již k podmínkám detekce um, určitého zjištění, tedy určitého nedostatku a tam se toto důkazní přeměno přesouvá ve prospěch spotřebitele. Dále jsou tu určité eh, smlouvy výměnou za, za eh, v podstatě předání osobních údajů. Tam eh, to bylo dost vágní a zasloužilo si to vyjasnění. A tady máme konečně první takové známky takového vyjasnění. Dále velmi zajímavý přístup, pokud jde o kritéria schody. Poprvé sem zavádíme povinnost schody eh, i pro digitální obsah a návrh eh, komise byl poněkud diskutabilní v tom směru, že zakládal tuto schodu na základě smlouvy, ale tím se to tak trošku vyprazňovalo od jakéhokoliv smyslu, ale naštěstí návrh směrnice se vrací k univerzálnímu modelu objektivního testu schody, tak jak je ve eh, směrnici o právech spotřebitelů. Přece dali by se ještě trošku lépe rozpracovat podmínky ukončení eh, smlouvy, odstoupení a smlouvy u digitálního obsahu a dále ochrana osobních údajů, tak aby bylo možné bez jakéhokoliv souhlasu ten, tento, tyto osobní údaje odebrat. Děkuji a slovo má jean vada. Já vás nebudu připravovat o čas, velmi dobrá práce. Je to pokrok, je to krok před všem, děkuji Děkuji zpravodajům oběma. A zaslouží si eh, veškerou moji úctu a souhlas, pan Dalton. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, že jsem dorazil tak pozdě. Doprava v Bruselu, to je opravdu výzva. Pokud jde o eh, postoj IMCO ECR, což je eh, to, co vám mohu já sdělit, tak jsme měli za to, že bude eh, toto velmi těžko a nákladně implementovatelné pro firmy. Za prvé, data jakožto protislužba, protiplnění, to je mm, koncepce, s kterou mám problém. Zklamává mě to z několika důvodů. Nevidím, jaký problém to řeší, za prvé. Za druhé, neakceptuji, že by platba za obsah eh, daty měla být eh, stejná jako penězi. Já jsem neměl ani jednoho voliče, který by mi říkal, že je znepokojen, že tím, že jeho data jsou používána nějakým nepravým způsobem. Jeden spotřebitel mi řekl, že by to mělo být v legislativě. Ale jakmile uděláte rovnítko mezi daty a penězi, tak všechny aplikace zdarma musí plnit stejné podmínky, jako kdyby byly za peníze, což pro uh, aplikaci, která je zdarma, která nemá žádný příjem, je obrovský náklad. Jediné, k čemu tohle povede, že to zbrzdí inovaci, rozvoj a bude to znamenat, že prostě aplikace zdarma v Evropě nebudou. A hodně voličů si bude stěžovat, pokud nebude mít aplikace zdarma, protože za ně budou muset platit. Také mám určité obavy, pokud jde o ten prvek jakákoliv dal, jiná eh, data, protože myslím si, že všichni se shodneme na tom, že osobní údaje by se měly vrátit na konci eh, v okamžiku vypršení smlouvy, já to podporuji, ale pokud to rozšíříte na jakákoliv jiná data, no tak narážíme na problémy. Co to znamená jakákoliv další data? Znamená to, že třeba v počítačové eh, hře hrad, který jste si vy, vy, <laughs> postavili v té hře, eh, je, jaká, znamená jakákoliv jiná data a eh, že firma vám musí vrátit váš hrad. Oni vám to dají ve formě nějakého kódu, který vám je k ničemu mimo ten software, protože jinak samozřejmě by to bylo porušení práva duševního vlastnictví. A je to proti principu Ehm, ochrany údajů o anonymizaci. To znamená, ehm, já, to mi skutečně působí velké obavy, nevidím, k čemu to je a těším se na další spolupráci eh, spolu s pravodají, ale myslím, že tohle se bude muset trošku ošetřit, vyžehlit, protože jinak bude těžké vytvářet aplikace zdarma. Děkuji. A chtějí eh, naši spolu se vyjádřit k těmto poznámkám stínových zpravodajů paní Gebhardt. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tyto připomínky. Chci se vyjádřit jen pán, pár bodů. Kálas, ta otázka jakýchkoliv jiných údajů, jiných než osobních. Obrázky to nejsou osobní údaje, to jste už říkali, ale já si myslím, že ano. že do určité míry ano, protože dá se to vnímat různě. Dá se vnímat různě, co to znamená osobní údaje. Když se podíváte na eh, obecnou směrnici o ochraně údajů, tak je zřejmé, že musíme zajistit, aby byla odbourána jakákoliv právní nejistota. Není možné, aby lidé nevěděli přesně jasně, co jsou osobní údaje a co jsou jiné. K tomu, co říkal pan Dalton, tady existuje trochu nepochopení. Přeštěte si, co jsme vypracovali. Já jsem neříkala, neříkali jsme, že je zakázáno platit daty. I když já bych ráda, ale to jsme neudělali. Jenom jsme řekli, že občané, spotřebitelé, mají eh, plnou eh, kontrolu nad svými daty. Jakmile jde o nějaké služby, musí tu za, za ně musí tu být souhlas spotřebitele, jeho svolení, jasné svolení. A to je to, co v tom našem návrhu figuruje. To je minimum, protože eh, ty údaje jsou sbírány, zpracovány, využívány k jiným účelům No a někdo prostě může říci, já si to nepřeji. Nechci žádné osobní personalizované reklamy. Já si chci sám vybrat, jaké reklamy jsou mi ukazovány. Takže to musíme nechat na spotřebitelích a to přesně, eh, k tomu přesně směřují naše návrhy. Děkuji a na tři minuty ještě pan Fos Děkuji. vzniká ve mně pocit, že tou otázkou údajů se budeme muset zabývat ještě do větší hloubky, abychom si udělali představu o tom, o co vlastně jde, abychom se na to dívali stejně. I nadále budou existovat aplikace zdarma. A když se ty pak splatí daty, no tak bude pracovat obecně směrnice o ochraně údajů. Nevytváříme nová práva, nové myšlenky. Jen říkáme, že v těchto případech platí nařízení o ochraně údajů. To je to jediné, co říkáme. Nesnažíme se eh, vytvářet další limitace. Osobní údaje musí být řešena tedy v kontextu ochrany údajů. Potřebujeme také se pečlivěji zabývat poznámkami pana Daltna, paní Kalas. To znamená různé typy údajů, neměly bych existovat omezení některých druhů údajů nebo jejich navracení, protože často nelze rozhodnout, komu náleží anonymizovaná, pseudoanonymizovaná data. Na to se budeme muset podívat ještě trochu pečlivěji z hlediska toho, jaké efekty by to mohlo mít, eh, kdyby byly, byla znovu deanonymizovatelná, tak říkajíc. Jak by to pak fungovalo? Jakmile by bylo možné identifikovat, komu patří? Mohli bychom se zabývat i potenciálně dalšími řešeními. Důležitá je však transparentnost. A to je ošetřeno eh, tím všeobecným nařízením. A pokud jde o to, jak to řešit tady, tak musíme se podívat na to, co říkal pan Dalton, abychom nevyvolali nějaká zkreslení, deformace či překryvy. Ale myslím si, že budeme eh, schopni to vyřešit eh, a znovu se o tom pobavit. Chceme samozřejmě řešení, které bude vyvážené a mm, celkově rozumné, pokud jde o tyto datové otázky tak, aby to legálně pak fungovalo. Já budu teď, teď převezmu eh, předsednictví v další části tohoto zasedání a řečníci, kteří jsou na mém seznamu, zpravodajové z našich skupin Denis Dion, Rejda a další. Oh, Ferrara. Někteří už jsou přítomní a někteří ne. Nevidím tady Denise. Ne. Julie Reda je tady. Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Především si myslím, že ta zpráva jde dobrým směrem. Už jsou tam řešené některé otázky, které podle nás jsou důležité. Zvlášť oceňujeme to, že jsou tam tady zavedená obecná kritéria pro schodu. Myslím si, že vlastně v té oblasti digitálního obsahu je důležité, abychom to nenechali až na to drobným, drobným písmem psané, jak se nějaká ustanovení eh, v licenčních dohodách pro koncové uživatele. Je potřeba eh, toto ošetřit zde, protože to očekávají spotřebitelé a také proto, že se že je dobré vyjasnit, co má vlastně jaksi takový typ obsahu splňovat. Myslíme si také, že ta hierarchie opravných opatření je e, důležité, zvlášť když hovoříme o malých, e, malých e, tady produktech, řekněme nákupech za malé ceny, například jedna MP3, která stojí 99 centů a tak dále. Dále je zde otázka vymezení působnosti mezi těmi dvěma Eh, návrhy. Myslíme si, že je to v podstatě dobře uděláno, ale budu se ještě muset podívat na definici toho vestavěného softwaru, to zvlášť, protože mně se zdá, že eh, jde o dohodu že jde eh, také o obsah, který je instalovaný na médiu, které je možné deinstalovat a to by mělo tady být také pokryto tímto návrhem, což se nám úplně nelíbí. Dále je tady celá řada věcí, které už byly Eh, zpracovány v pracovních dokumentech, které ještě nebyly zapracovány do, té, eh, do návrhu té zprávy. Například je to mno, vícenásobné stahování, multiple downloads, to je téma, na které jsme už poukazovali. Myslím si, že ve stanovisku Libe jsou také určité dobré věci, na které se budeme moci třeba podívat a zamyslet se nad tím, jak by se dali eh, začlenit do této zprávy, tak abychom vylepšili vztah s obecným nařízením o ochraně údajů a pokud jde o data jako protiplnění, tak tady si myslíme, že existuje celá řada případů, kdy si umíme představit, že někdo, ně, že třeba člověk eh, například poskytne data, například nějaký obsah vytvořený uživatelem, eh, který se nedá úplně popsat jako osobní data, definovat jako osobní data. Myslíme si, že ale je nezbytné tento typ údajů, tento typ dat nějak popsat, nějak zahrnout. Možná bychom to mohli ještě lépe naformulovat, abychom zajistili. Já jsem tady uh, eh, jinou zpravodajkou za oba výbory, já se pokusím být stručná. Právo na využití těchto dat musí samozřejmě se vrátit zpátky eh, svým původ, tomu původci, jakmile ten uh, obsah je ukončen, už neexistuje, to je potřeba jasně naformulovat dále. Očkodné, ano, to je potřeba tam začlenit, ale je třeba abychom jasně řekli, že když hovoříme o e, aplikacích zdarma, tak skutečně hovoříme jenom o případech, kdy existuje nějaké protiplnění. To znamená, že pokud máme nějakou, třeba e, nějaký obsah zadarmo, kde ale není žádná smlouva o užívání, není žádné protiplnění, tak tam je jasné, že nemá být nárok na očkodné. Dále, tady je rozdíl mezi e, do, tedy dodáváním něčeho a zpřístupňováním. Tady jde potřeba Eh, říci, eh, kdy vlastně ta dodávka začíná. A dále eh, problematika internetu věcí. Tady si myslím, že se to za, zaslouží velkou pozornost, zvlášť tedy vzhledem k tomu, že nedávno došlo k těm útokům typu tady, kdy byl odepřen přístup ke službám, je potřeba se zabývat také bezpečností Eh, tohoto typu služeb. Je potřeba je pravidelně aktualizovat ze strany výrobců. Děkuji mnohokrát a těším se na další spolupráci. Ano, děkuji, vy jste měla k dispozici dvojnásobek času, protože jste hovořila za oba výbory. Máme teď tedy už zapisujeme na seznam řečníků další z vás, kteří si přejí se vyjádřit, takže prosím hlašte se, pokud se ještě chcete dostat na náš seznam řečníků k tomuto tématu. Nikdo další, dobře. Marko Zulo je zde? Není. Laura Ferrara? Není. Přeje si někdo další ještě promluvit z členů výboru? Pan Stadmajer za komisi přeje si vyjádřit se. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především komise vítá spolupráci mezi zpravodaji. Eh, skutečně jste prohloubili už celou řadu těch eh, témat, na kterých jsme pracovali eh, Zároveň tady eh, paralelně se pracuje také na eh, předpisu o prodeji na internetu, online, což je velice užitečné. Chci tady vyjádřit k jednomu bodu, který se eh, objevil téměř ve všech vyjádřeních zde, to znamená otázka dat a jiných typů dat. Jsme velice rádi, že oba spoluspravodajové Eh, ta, tento typ dat eh, chtějí zachovat v působnosti této směrnice, protože to je podle našeho názoru jeden eh, z největších úspěchů tohoto návrhu. A jsou tady dva důvody, proč tam ty jakékoliv jiné typy dat chceme zachovat, protože jsou jaksi speněžitelné stejně jako osobní data. Představte si, kdokoliv, kdo jaksi sbírá data, kdy například eh, data o tom, kdy jací eh, uživatelé eh, jak si sledují, jaký typ pořadů televizních, v jaké denní době, kolik jim je let a tak dále. To, takto data se sbírají a také se dají speněžit, protože je možné je využít pro, řekněme, produkci dalších typů televizních pořadů, které se budou hodit přesně pro tu konkrétní cílovou skupinu. A když se dají tato data speněžit, proč by měly takový uživatelé jaksi mít menší práva, jenom proto, že to nejsou osobní data. Jeden z hlavních principů obecného nařízení o e, ochraně údajů je minimalizace dat. Takže proč bychom obchodníky měli nutit k tomu, aby si vyžádali osobní data v takovém případě? To nemá, nedává vůbec žádný smysl. Takže i jaký, jakýkoliv jiný typ dat bychom měli zachovat v tomto návrhu a další věci, které se týkají přímo zprávy dvou spoluspravodajů. Je tam jedna věc, která se týká eh, definice dodávky, kde se hovoří o tom, že to eh, nemá být, be, má, být bez zbytečného spoždění, ale nejpozději 30 dní poté. My máme tady eh, trošku obavy ohledně konzistence, konzistentnosti s směrnicí ochraně práv spotřebitelů. Protože CRD tam jsme ještě hovořili o analogovém světě, ale pokud jde o digitální obsah, tam nejsou náklady na transfer. Když tam říkáme ne později než 30 dní poté, tak prostě to standardní pravidlo bude 30 dní a ne okamžitě. A to povede k poškození spotřebitele. Máme tady skutečně obavy, že toto by mohlo poškodit spotřebitele a spíše bychom vám radili, abyste se tomu vyhnuli. Dále článek 4a, ten tady byl také několikrát zmíněn a je tady vztah mezi E, nějaké smluvní podmínky, která porušuje naři- obecné nařízení o ochraně údajů. My samozřejmě chápeme obavy spoluspravodajů, ale v tomto návrhu to neharmonizujeme a neharmonizuje to ani obecné nařízení. A to z, dobré, z dobrých důvodů, protože ve všech členských státech e, existuje nějaká právní formulace, která říká, prostě protiprávní e, smluvní podmínky nejsou závazné. Ale pokud bychom to dali přímo eh, sem, tak si myslíme, že by to vedlo k tomu, že by se potom nebrali v úvahu jakékoliv jiné důvody pro neplatnost. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji všem, kteří se vyjádřili, děkuji všem spolu, eh, oběma spoluzpravodajům. Je zjevné, že tady ještě zbývá velký objem práce. Je potřeba, aby to všechno bylo naprosto jasně naformulováno, aby tady nebyl žádný konflikt s obecným nařízením o ochraně údajů. Je jasné také, že tam nejsou ještě zahrnuty úplně všechny důležité otázky a až budeme mít tedy slyšení k tomuto tématu, tak je třeba eh, abychom dali spotřebitelům právo například změnit dlouhodobě, dlouhodobou smlouvu na krátkodobou a tak dále. Takže to ještě možná budeme řešit během dalšího uh, další výměny informací. IMKO bude teď pokračovat eh, v místnosti PHS 04001, eh, říká paní předsedkyně, a výbor Jury bude